a bezpečnostní politiku. Ohledně mírového procesu v Kolumbii slovo dostává Federica Mogherini, místo předsedkyně komise. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Nacházíme se ve velice důležité době pro Kolumbii. Dovolte mi říci pro jednou, že mezi těmi všemi ostatními složitými situacemi ve světě kolem nás i daleko od nás, toto je jedno z těch míst, kde se zdá, se blízká na lepší časy, že se něco změní. A jsem velice ráda, že jste uspořádali tuto debatu o mírovém procesu, protože opět jsem přesvědčena, že letošní rok může být rokem dobrých zpráv. Po ozbrojeném konfliktu, který trval více než 50 let. 220 tisíc lidí přišlo o život, více než 6 milionů lidí bylo no donuceno opustit své domovy. Ehm, bezpočet dalších byl unesen, zmizel anebo se stal obětí násilí. První mírová jednání. Já počítám, že ten potlesk asi není pro Kolumbii, ale on by klidně mohl být. První mírová jednání byla uspořádána před více než 30 eh, lety a teď už konečně vidíme naději průlomu. Tato příležitost míru, tedy dobrých zpráv, čas od času dobré zprávy jsou, jako například před pár dny eh, ve Vídni o Iránu, Tyto dobré zprávy si nemůžeme dovolit promeškat. Já osobně sleduji kolumbijský mírový proces ještě z doby, kdy jsem nebyla vysokou představitelkou Unie. Já jsem byla v Bogotá ještě jako italská premiérka a od té doby, co jsem se ujala své role v institucích EU, podporuji jménem Evropské unie eh, Juana Manuela Santose a jeho odvážné snahy. V minulém roce naše vztahy s Bogotou eh, posilují, například v oblasti zrušení víz a nebo příspěvku Kolumbie do naší mise Atalanta. Rozhodla jsem se jmenovat Ina Gilmora zvláštním vyslancem pro kolumbijský mírový proces. Chceme tak demonstrovat aktivní eh, roli EU v tomto procesu a ráda bych řekla, že jsem byla zejména ráda za to, že toto rozhodnutí padlo s plnou podporou prezidenta Santose. Imon Gilmore a jeho angažovanost v mírovém procesu ve severním Irsku a politické zkušenosti z něj dělali ideálního kandidáta a který byl tedy, jak už jsem řekla, v těchto prvních měsících velice dobře přijat. Ehm, kontaktoval všechny strany i v posledních dnech a momentálně se nachází v Bogotá a ehm, pokud vím, tak ehm, později v lednu přijme členy výboru AFED z parlamentu, aby se s nimi podělil o své názory a zbývající výzvy v mírovém procesu a bude diskutovat s europoslanci z výboru AFED způsob, jakým může Evropská unie lépe přispívat v tomto mírovém procesu. Dovolte mi vás informovat o tom, co se děje v mírovém procesu aktuálně. Všichni jsme byli svědky e, té milníkové dohody z minulého prosince o obětech, který, která představuje řádný základ pro pravdu, spravedlnost a usmíření. Víme, že usmíření je jediný možný pravý základ pro jakýkoliv další udržitelný mírový proces. Tato dohoda zajistí, že všichni budou znát pravdu, uznají ji, eh, budou vědět o odpovědnostech jednotlivých stran a o tom, jak se konflikt vyvíjel. To umožní spravedlnost a neopakování těchto zločinů a umožní to také posunout se nad rámec toho konfliktu a vyhlížet do budoucna. Je potřeba zajistit, aby ti, kteří zmizeli, byli dohledáni. Je potřeba zahojit rány a těm, kteří přišli o své milované, je potřeba umožnit nad nimi truchlit a vyrovnat se s jejich ztrátou. E, zajistit musíme také následné reparace obětem, ať už jednotlivě nebo kolektivně. Je to v podstatě poprvé, kdy mírová dohoda staví oběti do takto centrální role. Není žádný jiný způsob, jak dosáhnout usmíření kde by kulturní a politické rozdíly byly mohly být eh, vyřešeny mírumilově politikou a volbami. Ta dohoda balancuje na velmi jemné, na velmi tenké hraně. Kolumbíci i my to velice dobře víme. Je potřeba eh, zabraňovat beztrestnosti, ale umožnit mír. Nebyl to snadný úkol, ale podařilo se dosáhnout dobré rovnováhy. Obě strany se rovněž zavázaly k tomu, aby zajistili efektivní ochranu lidských práv. To zahrnuje mimo jiné silné zaměření na obránce lidských práv, jejich práci, jejich velmi cenou práci, která z nich velice často činí cíle hrozeb, výhrušek a násilí. Kolumbie měla velice složité východisko v této oblasti, ale Kolumbie zároveň dosáhla obrovského pokroku za poslední roky bez ohledu na bezpečnostní situaci, která je i nadále problematická. Takovéto závazky obou stran pomohou eh, konsolidovat pokrok. Samozřejmě vyjednávání v Havaně zatím neskončila. Hovoříme o procesu, který stále pokračuje. I nadále je potřeba řešit důležitá témata. Dovolte mi uvést několik z nich modality pro definitivní příměří, klid zbraní a jeho potvrzení, odzbrojení, demobilizaci a reintegraci bojovníků, zajištění fyzické bezpečnosti a implementace této dohody. Přesto jsem si však jistá, že ta vyjednávání lze dokončit. A to nejen to, lze je dokončit rychle, v souladu se závazky prezidenta Santose. E, tím, jak se ta dohoda, doufejme, blíží, je potřeba přemýšlet nad tím, co bude dál a jak budeme podporovat mír, který teď lze vybudovat. Zkušenosti ukazují, že implementace mírové dohody je často tou největší výzvou, jsou zde různé zájmy, které se eh, této implementaci mohou dostat do cesty. Je potřeba, aby staré způsoby nahradila nová mentalita. Všechny strany budou muset potvrdit své odhodlání udržovat mír. To neznamená jenom podepsat nějakou dohodu anebo ji ratifikovat plebiscitem. Proto naše práce a mandát Imana Gilmora se zaměřuje z velké části na fázi implementace a na to, jak tuto implementaci můžeme podporovat jednotlivými prostředky, které máme. Evropská unie a její angažmá se nesníží, naopak. Jakmile bude dohoda podepsána a ratifikována. Co se týká rozvoje venkova, eh, politické participace a lidských práv, zde budeme podporovat hluboké změny v celé zemi, a to podle linií, které se odsouhlasily v Havaně. Jsou to právě tyto reformy, které mohou přivést udržitelný mír a nejen mír jako takový v Kolumbii. Evropská unie bude s Kolumbií v celém tomto procesu. Doprovázíme Kolumbii dnes a budeme ji doprovázet také v momentě, kdy bude mírová dohoda, doufáme, co nejdříve podepsána, a budeme ji doprovázet i během implementace, plné implementace. Můj kolega Mimica a já Eh, připravujeme svěřenecký fond EU, který bude využívat příspěvky z rozpočtu EU a příspěvky od ochotných členských států, přičemž první příspěv, příspěvky už přicházejí. Momentálně finalizujeme přípravnou práci pro vytvoření tohoto fondu, jsme v úzkém kontaktu s členskými státy a jak jsem uvedla, státy se o tento fond stále více zajímají. Ten svěřenecký fond bude muset být hotov v momentě podepsání mírové dohody, bude doplňovat vlastní finanční snahy Kolumbie samozřejmě v úzké spolupráci s dalšími dárci a partnery této země. Nenabízíme pouze dobré záměry, ale neustálou politickou podporu, která je zapotřebí, a konkrétní prostředky, jak zajistit, že mír bude udržitelným způsobem fungovat takže to pro okamžik podepsání mírové dohody, pro implementaci a do budoucích desetiletí prostřednictvím politické podpory a spoluprací s mezinárodními partnery a finanční asistencí Evropská unie je a i nadále bude zásadním způsobem přispívat k úspěchu mírového procesu v Kolumbii. Toto je doba velice důležitá pro Latinskou Ameriku, eh, dny, doba výzev, doba problémů, jejich řešení a usmířením. Takovéto změny je potřeba doprovázet, podporovat, udržovat při životě. A když se objeví příležitost pro pozitivní změnu, má Evropská unie zásadní zájem hrát zde klíčovou roli. A to děláme, mimo jiné i v Kolumbii, nejenom tam, ale taky tam. A vím, že se mohu spolehnout na vaši podporu v této činnosti, protože jak se zaměřujeme na řízení krize, v těch konfliktů, které jsou kolem nás, nemůžeme si dovolit ztratit ze zřetele pozitivní kroky, které lze podnikat i jinde ve světě tím, že budeme pomáhat stabilizovat konflikty, třeba i ty, které trvají plných 50 let, anebo že budeme zabraňovat destabilizaci v konfliktních e, oblastech. I když se zdá, že se něco odehrává daleko od nás, ovlivňuje to bezpečnost na celém světě a stabilitu na celém světě. A proto i Evropská unie má zájem podporovat a usnadňovat jakékoliv nápravné procesy všemi snahami. E, to myslím politicky i finančně za to. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, děkujeme, vážená paní místo předsedkyně. Nyní po vašem vystoupení se dostáváme k zástupcům politických skupin. Pan de Grandes Pasqual za EPP 1,5 minuty. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Děkuji i vysoké představitelce, místo předsedkyni Morgerini. Poskytla jste nám skutečně detaily, paní Morgeríny, a to je něco, co jste přednesla rozsáhlým, komplexním způsobem, přístupem solidarity a toto je pro nás historické, historický den. Já bych se na to podíval trochu našimi, mm, eh, naším pohledem. My si myslíme, že Kolumbie si zaslouží naši podporu. Myslíme si, že je důležité, aby se do toho zapojil Evropský parlament. Je to historický okamžik. Máme zde precedens. I jiní se snažili o podobný postup, snažili se o využití dialogu k překonání rozdílů, k překonání rozkolu, nalezení řešení. Pan prezident Santos, Betancourt, Juribe, který je například v opozici. Všichni se o to snažili. Ovšem nyní vidíme zkombinování mírového, vlastně takového celkového mírového procesu, který bude zásadním milníkem pro Kolumbii. Musíme se podívat trochu na okolnosti celé záležitosti. Máme pluralistický, vidíme zde pluralistický parlament, sedm velkých politických frakcí podporuje toto usnesení. To znamená, že skutečně náš parlament přijde s obrovskou většinou, která bude stát za tímto usnesením a která, které podporuje naše hodnoty, jež jsou pro nás v současném okamžiku nesmírně důležité. To, jakým způsobem Kolumbie přistupuje k celé záležitosti, si, si zaslouží eh, naši podporu. Měli bychom být nápomocní tomuto mírovému procesu. Měli bychom zajistit to, že beztrestnost nebude tolerována a doufáme, že Kolumbie dostane svým závazkům v rámci tohoto mírového procesu. Děkujeme, říká pan předseda. Poprosím vás o dodržování řečnické doby. Pan Jaurie a Tondo je dalším řečníkem na dvě a půl minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo, a rád bych rovněž poděkoval vysoké představitelce paní Morgerini za její vystoupení. Především bych rád řekl následující věc. Lidstvo, jak víme, mnoho let nebo v mnoha příkladech v historii nám eh, řekl, nám poukázal na to, jak je obtížné eh, ukončit války eh, obtížnější, než je eh, zahájit. Skutečně vlastně vyjednávání s teroristy je nesmírně a rovněž obtížnou záležitostí. Ovšem my zde vidíme tyto dvě nesmírně důležité záležitosti, které fungují v Kolumbii. Je to historický milník pro tuto zemi. Je to snaha ukončit tragickou tradici v této zemi, která zde přetrvává posledních 50 let nejenom v Kolumbii, ale i v jižních zemích Jižní a, a Střední Ameriky po dobu mnoha let mnoho politických skupin, skupin um, si myslelo, že násilí je legitimním prostředkem k dosažení politických cílů. Možná v, uh, v dnešní den je ukončením této tragické historie a tohoto tragického špatného vývoje. Přece k násilí nebyl žádný důvod, nebyl žádný důvod k zabíjení a my máme pocit, že podpora Kolumbie je něco, co je skutečně mm, zaslouženým aktem a my bychom rádi vyjádřili naše stanovisko k tomuto rozhodnutí, tomuto nesmírně důležitému rozhodnutí, které přichází ve správný čas, správný okamžik. Proč? Protože si myslím, že konečně budeme budeme schopni etablovat v následujících několika měsících mír. Když se podíváme na všechno, k čemu došlo v Kolumbii, tak vlastně toto je obrovský obrovský, a akt. Toto je něco, co Evropský parlament samozřejmě obrovský krok, který podporuje. My vlastně jsme sjednocení jednomyslně. Jsme zde v Evropském parlamentu rozhodli o tom, že tento mírový proces budeme podporovat. Samozřejmě, že to není perfektní uh, uspořádání. Mnoho lidí je proti tomuto uspořádání, ovšem je z, důležité si uvědomit, že, že mír je tou cestou, že k míru nevede žádná cesta, že mír je samot, samotný mír je cestou. My prostě vzhlížíme k míru, protože věříme, že dojde k vyřešení mnoha problémů. Toto je úžasná zpráva a jsme nesmírně rádi, že bývalý premiér Gilmore byl jmenován zvláštním zmocněncem. Děkuji. Pan Demis Makr jménem ECKR. Děkuji. Pane předsedo, my se musíme dívat do budoucnosti s optimismem. Na světě probíhá mnoho krizí a je obtížné tedy zůstat optimistou, ale e, je tady mírový proces a to je klíčem k budoucnosti ehm, jak si eh, tam hůně úspěchu je ve vzduchu. Mm, předběžná dohoda má být dokončena 23. března, což má vést ke složení zbraní FARC. Je určitá nejistota, co se týče tradiční spravedlnosti a uh, odškodnění obětí. Kolumbijský mírový proces ale tady nesmí skončit. Eh, kapitoly eh, eh, eh, mm, týkající se Enál a dalších věcí se musí také uzavřít, protože obavy z povstalců, kteří stále bojují proti FARC a proti vládním silám to, a narušují situaci, tak i ty je třeba řešit. Děkuji pan Bilbao Barandika jménem ALDE. Děkuji, pane předsedo. Um, eh, Gratuluji všem zainteresovaným aktérům v Kolumbii, že se jim podařilo dosáhnout toho, že pravda spravedlnost odškodnění obětí bude sloužit eh, tomu, aby se něco takového neopakovala. Toto je cena míru. Eh, Kolumbijci, kolumbijská společnost zná cenu války a násilí, rozhodli se, že už to nebude platit, přistoupili k tomu Mm, pragmaticky a kreativně a my je podporujeme. Ehm, podpořit je více než slovy, to je závazek, který navrhla paní eh, Morgarini. Já jí chci poděkovat za její úsilí. Je to příklad toho, jak by měla fungovat vnější politika EU. Takto mm, EP podporuje Kolumbii, jejich občanů, budeme respektovat jejich rozhodnutí. Uh, budeme odsuzovat násilí jako politický nástroj a využívání mezinárodní legislativy, aby všude ve světě se nešlo mm, cestou beztrestnosti. Nezapomíná se na oběti, jde o sociální, ekonomický a politický proces, který vzniká mezi občany a institucemi a spouští nové soužití eh, s právem na sociální spravedlnost Eh, já doufám, že přispěje k tomu, že skončí mm, že se skončí s eh, koncepcí obětí, s násilím, izolací a dalšími negativy, kterými eh, trpěli mnozí v Kolumbii. Tímto způsobem se Kolumbie mění z konfliktní společnosti na společnost příležitostí. Pan Kouso Fermoj má slovo na jednu minutu a půl jménem Gue. Děkuji. Také eh, my chceme podpořit tento mírový proces, hm, který začal v roce 2012. Je to hm, ten eh, konflikt stál tisíce mrtvých, deseti tisíce zmizelých lidí, mnoho odborových představitelů bylo zavražděno, šest milionů eh, přesídlených osob a podobně. Tento konflikt má strukturální příčiny a eh, v návrzích dokumentů, které vláda, připravila vláda, eh, otázku drog, politické otázky. Pokud toto příjmeří má fungovat, tak musí vycházet z pravdy, ze spravedlnosti, z nápravy chyb, a s e, garancí toho, aby se to neopakovalo. Potřebujeme e, zrušit polovojenské jednotky e, ultra a mm, některé na, nadnárodní společnosti by měly vrátit pozemky těm, kterým patří, aby kolumbijský stát mohl bránit své občany, aktivisty, představitelů různých hnutí, odborů, tak aby v Kolumbii mohli působit představitelé OSN a samozřejmě je třeba podpořit i celý mírový proces garantovaný mezinárodním mechanismem. Děkuji um, Sebastian jménem Zelených na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní Morgaríny, že jste mezi námi, že jste si nás přišla vyslechnout. Samozřejmě je to pozitivní trend. Toto usnesení je pozitivní, dosáhli jsme dobrého výsledku. Chci pogratulovat jménem naší eh, frakce kolegům, kteří k tomuto přispěli. Oběti si to zaslouží, celý ten eh, proces si to zaslouží rovněž. Je důležité, aby Evropská unie se angažovala v této otázce, abychom měli mezinárodní dohody v oblasti obchodu, abychom měli pomoci této zemi a mm, různým osobám. Je třeba také klást důraz na lidská práva. Mm, vytvořit eh, fond ze strany členských států, i to by mm, bylo třeba pro další fázi. Jak kolega řekl, existují různé polovojenské skupiny eh, kriminálné, kriminální bandy, jak to nazval kolega, to tito lidé stále způsobují velké utrpení, eh, obchodují s drogami, jsou to gangsteři. Pokud se chceme dopracovat k globální dohodě v, v Kolumbii, tak nesmíme ani tuto otázku zanechat stranou, když už konečně FARC je eh, angažován do toho procesu. Děkuji, pane Korao za FDD. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Eh, musíme souhlasit eh, s podporou usnesení, jak jste všichni řekli, je to skutečně historicky významný moment, ale také současně začíná nová epocha pro Kolumbii Kolumbii musíme být velmi patrní, protože to, co mě znepokojuje, to, co se bude dít zítra, dohoda a mírový proces, ano, to je dobrá dohoda, ale nebere v úvahu věci, jako je odškodnění obětí, odkud budou mít finance a celou řadu dalších um, nevyřešených bodů. Není to v usnesení že my jako Evropský parlament chceme eh, vyslat jasné poselství, ale myslím, že to mohou být problematické věci do budoucnosti. Jsme velice šťastní, že došlo k tomuto zvratu a eh, podporujeme Kolumbii. Děkuji. Pan Milan Mol má slovo na minutu půl. Hm, děkuji. Kolumbie zažívá eh, klíčovou etapu své historie. Jak už bylo řečeno, mluvilo se o Eh, jednání o definitivní dohodě do 23. března. Cílem je ukončit více než 50 let konfliktů, které vedly k obětem úmrtí množství eh, vnitřně přesídlených eh, občanů. Za poslední roky se z, zintenzivnili například naše obchodní vícestrané dohody pro Kolumbii je EU druhý známější obchodní partner a také je klíčové i to úsilí, které vyvinul Evropský parlament například při rušení vízové povinnosti pro kolumbijské občany a usnesení z listopadu je také důkazem toho, jak chce EU a EP přistupovat ke Kolumbii kulminace tohoto procesu vede i k tomu, že budeme dále podporovat eh, a chceme přispět fondem, který pomůže eh, tapě po konfliktu. Nacházíme se v historický moment. Kolumbie se dostala ven z tmavého tunelu. Je to jedna z nejvýznamnějších zemí Latinské Ameriky. A to, co prezident Santos nazval historické cykly násilí, tak doufám, že konečně skončily a doufáme, že to bude platit nejenom pro regionální, ale celonárodní úroveň. Pan Havit. Děkuji, pane předsedo. Já jsem mohl osobně pozorovat mírové jednání v Havaně. Byl jsem pozván oběma stranami eh, ve snaze využít své zkušenosti ze severního Irska já se snažím prosazovat mír v Kolumbii. V celém průběhu svého mandátu jsem přesvědčen, že lze dosáhnout historického průlomu. E, pokračuje však utrpení. Před dvěma e, týdny byla zabita 14-letá dívka a byly ušlapáni dva protestující. E, jsme rádi za ukončení náletu ze strany vlády a za klid zbraní. Je potřeba však ještě vyřešit otázku vězňů. Ta dohoda o obětech je však obrovský pokrok obou stran a to mě přesvědčilo, že teď k míru směřujeme bezpochybně, protože to je dohoda, která uznala odpovědnost obou stran za konflikt a obě strany se teď snaží, mají odpovědnost za mír. Ti, kteří útočí na tento mírový proces kvůli takzvané beztrestnosti, těm připomínám, že zde stále jsou tribunály pro válečné zločiny, včetně Mezinárodního trestního tribunálu a e, zkrátka, že tento proces proces umožní ukončit konflikt. Já se přidávám k vysoké představitelce a podporuji velký závazek EU pro podporu a implementaci míru. Jak jasně řekne zítřejší usnesení, potřebujeme sledovat severoirský model, tedy aby mírový proces byl zpravován nezávisle s plnou účastí obou stran a občanské společnosti. Je potřeba, abychom také pomáhali bezpečnostními zárukami, aby demokratická opozice mohla být i svobodna od eh, represí. Masakr Union Patriotika nelze opakovat. Už si nemůžeme dovolit selhání mírového procesu. Potřebujeme mír a spravedlnost. Spravedlnost a mír konečně v Kolumbii nastávají. Děkuji, pane Havite, kolega Stýr, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Po 50 letech ozbrojeného konfliktu, který devastuje Kolumbii a stál stovky tisíce životů, je, e, jsme teď dosáhli mírové dohody, dohody pro pravdu, spravedlnost a usmíření. Je potřeba, abychom navrátili obětem spravedlnost a proto je tato dohoda tak relevantní historicky vzato, pakliže bude úspěšně implementována. Ze strany Evropskému, Evropského parlamentu bychom rádi vyjádřili spokojenost se zářijovou dohodou a Rádi bychom také podpořili definitivní dohodu 23. Eh, března. A v tom smyslu, paní Mogherini, jste jmenovala pana Gilmora jako svého zvláštního vyslance pro Kolumbii a myslím si, že to je velice moudré rozhodnutí, protože Evropská unie by skutečně měla prohloubit svou podporu tím, že by vytvořila fond, který by pomáhal Kolumbii v postkonfliktní éře. Jsem velice rád, eh, že mohu konstatovat, že i vy, i pan komisař Mimica na tomto pracujete. Já jsem z Chorvatska a my si velice dobře uvědomujeme, jak důležitá je mezinárodní podpora pro procesy usmíření. A z této zkušenosti mi dovolte říci, že je velice důležité, aby Evropská unie aktivně podporovala Kolumbii v tomto procesu. Děkuji, pan kolega Zorině, máte dvě minuty. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, paní Mogherini. Rád bych vám poblahopřál k práci, kterou jste v této oblasti odvedla. Všichni víme, že mírový proces, jako ten, který vidíme v Kolumbii, je proces vždy velice křehký a obtížný. Je naším závazkem zajistit, aby veškeré naše snahy směřovaly ke stejnému cíli. Tento mírový proces má jednu důležitou vlastnost. Zaměřuje se na oběti a ne na strany konfliktu. To je něco, co si zaslouží eh, naše uznání. Je to skutečně novátorský přístup. Ta dohoda podepsaná v prosinci to jedině zdůrazňuje je samotným pilířem celého procesu. Evropská unie k tomuto také významným způsobem přispěla, tedy v průběhu celého tohoto procesu. Ale dnešní snahy nejsou jaksi dostačující. Je potřeba uvědomit si, jak e, významná je tato dohoda, ta e, dohoda Kolumbie a Peru. A je potřeba spolupracovat na tom, abychom zajistili, že znovu zavládne mír, demokracie, respektování lidských práv a blahobyt pro obyvatele této země. A proto si myslím, že naše usnesení má důležitou trojí perspektivu. Za prvé, je založeno na obětech, na občanech, na občanské společnosti. Za druhé, usnesení vnímá spolupráci EU a Kolumbie v obchodní oblasti jako způsob sdílení hodnot a rozšiřování e, míru lidských práv a demokracie. A nakonec toto usnesení uznává kompromis, kterého byly ochotné, který byly um, ochotné podstoupit obě strany. Ukazuje cestu nenásilí a důvěry pro kolumbijskou společnost. Evropská unie může a měla by zajistit, že tento proces budeme i nadále podporovat konstruktivním způsobem. Děkuji. Pane Zoriňo, je zde modrá karta od pana Arnota přijímáte? Ano, prosím, takže pan Arnot. Děkuji. Žijeme ve světě, kde 24-hodinový cyklus zpráv nám neustále přináší tragické globální konflikty, to vidíme každý den. Souhlasil byste se mnou, že majákem naděje Eh, v podobě zemí, jako je Kolumbie, které se přibližují míru, se často vůbec eh, neobjevují v médiích. Možná bychom měli lépe uznávat ten postup, kterého se dosáhlo vlastně i v době, kdy už se zprávy zabývají něčím úplně jiným. Pane Zorinio, vaše odpověď? Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji vám, pane Arnote, za otázku. Ano, každý den vznikají nové výzvy, ale pokaždé, kdy se s nějakou výzvou řádně vypořádáme kvalitně, vzniká naděje a je dobrá možnost posunout se k dalším výzvám a řešit jednu po druhé. Děkuji pan Kelam. Děkuji. Kolumbijský konflikt se táhne už téměř půl století. Vedl téměř k čtvrt milionu úmrtí a šesti milionům interně vysídlených. Teď zdlouhavé mírové rozhovory kulminovaly v havanské dohodě, která byla podepsána v prosince. Já souhlasím s paní Mogherini, že to je skutečně milník, kterého si musíme vážit. Pozitivní je to, že dohody už bylo dosaženo v takových oblastech, jako je eh, zemská reforma, politická inkluze opozice a tak dále a tak dále. Ale po tom dlouhém období násilí je jedně spravedlivé říci, že v středu našich zájmů musí stát oběti konfliktu. Otázka je, jak zahojit všechny ty rány, jak zajistit usmíření. Prosincová dohoda předpokládá integrální systém pravdy, spravedlnosti, reparací a tak podobně, ale v první řadě je potřeba dosáhnout praktické komplexní dohody do konce března. Je potřeba implementovat trvalý klid zbraní a je potřeba, aby všechny strany zbraně složily. Toto je takový pozůstatek eh, ideologie studené války, eh, která eh, byla závislá na vojenských intervencích. Kromě toho jsou zde různé partizánské skupiny, které také podkopávají demokracii. No a nakonec v tom všem pozitivním vidíme také pozitivní vliv papeže Františka, který řekl, že nemáme právo umožnit další selhání. Doufejme, že tento proces řádně dotáhneme do konce. Děkuji, kolega Diaz de Mera, minuta a půl. Muchas gracias. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Nejprve dovolte, abych skutečně upřímně poblahopřál prezidentu Santosovi. Byl nesmírně odvážný a e, v podstatě podstoupil obrovské riziko které bylo propojeno s e, dohodou s 23. prosince. A já bych rád zdůraznil i důležitost vytvoření eh, zvláštní jurisdikce, která se má věnovat tomuto mírovému procesu. Dále je to participativní demokracie, reakce na nelegální obchodování s drogami, dále samozřejmě o oběti, vysídlování, beztrestnost. Toto všechno jsou záležitosti, které budou vyžadovat mnohem více reakce, rozsálejší reakce a já doufám, že 23. března dospějeme k konečné dohodě v tomto ohledu a zároveň věřím v to, že Kolumbie bude dostatečně interně i externě mm, zemí plnou důvěry. My důvěřujeme této zemi a my jsme opravdu to vyjádřili při několika příležitostech. Nyní zde máme zvláštního vyslance pana Gilmora a zároveň je to záležitost eh, odstranit vízové povinnosti, určité. To všechno je projevem důvěry, o které jsem se zmínil. Ovšem, toto všechno jsou pořád ještě výzvy, kterým bude tato země čelit po období tohoto rozsáhlého konfliktu, v, tom, v této konstrukci, tvorbě mírových podmínek a Evropská unie v tom musí hrát zásadní roli. Musíme vytvořit zvláštní fond a zároveň přistoupit k jiným opatřením, například zahájení jednání s ELN a jinými paramilitními organizacemi, které narušují pořád mír a mírové soužití v této zemi. Děkujeme. Nyní má slovo pan Peterle, jedna minuta. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, a rád bych rovněž uvítal tento výsledek kolumbijského mírového procesu. Toto je jediný způsob, jak ukončit desetiletí násilí a obětí. Neexistuje žádná alternativa usmíření a míru. Jsem přesvědčen o tom, že to přinese novou kvalitu soužití na území Kolumbie a že to zároveň umožní využití bohatého potenciálu této země. Rád bych poblahopřál politickým představitelům a podporovatelům mírového procesu za tento úspěch, k tomuto úspěchu a rád bych poděkoval i papeži Františkovi, rabi Šankárovi, mm, spirituálnímu vůdci mm, a ostatním lidem za jejich příspěvek k tomuto politickému řešení březen by měl být novou kapitolou historie Kolumbie k užitku všech eh, obyvatel této země. Děkujeme. Pan Venta má rovněž jednu minutu. Děkuji za slovo. Vážená vysoká představitelko. Tato dohoda, která se týká vytvoření speciálního soudu a dále dohoda, která se eh, z prosince, která se týkala uzavření dohody mezi Farkem a vládou. To je nesmírně důležité pro mírové jednání. Vidíme zde desetiletý konflikt, který znamenal oběti i mezi civilisty, statisíce lidí, mučení, mm, zábor dětí do mm, váleč, do uh, ozbrojených složek. Dále uh, nesmírně jsme rádi, že došlo, že bude uh, vytvořen speciální soud, který který by měl přistoupit k kompenzacím obětí. Je to v podstatě rok 2016, který by měl být tímto mírovým rokem. Po ukončení ovšem občanské války by bylo potřeba pomoci regiony, regionům, které utrpěly válko a proto je velice důležité, abychom přispěli k pomoci těch nejchudších toho, této země, pomoci eh, občan, civilní Eh, rozvoj civilní administrativy v těch regionech, kde většinou tyto instituce buď byly zničeny nebo mm, vůbec v současné době neexistují. Děkujeme a nyní má slovo pan Schenfeld, rovněž na jednu minutu, prosím. Děkuji, pan... Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolumbie, to je opravdu takový uh, příklad uh, situace, o které ve které si jiní myslí, že mohou vnutit eh, svoje podmínky někomu jinému násilím, mocí a zároveň je to memento těch 45 let občanské války. Je to vlastně 250 tisíc zabitých, 7 milionů poškozených. To je momentum. To je momentum pro mnoho zemí celého světa rovněž pro mnoho politických představitelů, politických strany i u nás v Evropě. Pro ty, kteří si myslí, že mocí a silou můžete změnit realitu nebo že můžete tímto způsobem postupovat proti vlastní zemi, proti vlastnímu národu. My všichni v Evropě jsme povinni dívat se na takové země a poukazovat na ně jakožto na špatný příklad. Ovšem na druhé straně se můžeme těšit z toho, že Evropská unie, Spojené státy, ale dokonce i země jako Kuba přispěly k tomu, že možná jsme opravdu krůček od mírové situace v této zemi a že skutečně bychom si měli přát, aby jsme udělali vše proto, aby k tomuto mírovému uspořádání došlo. Děkujeme, říká pan předseda a nyní se dostáváme k části Catch the Eye. Pan Faria má slovo na jednu minutu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený, vážená paní vysoká představitelko, dámy a pánové, myslím si, že rok 2016 bude tím nejdůležitějším rokem v historii Kolumbie, tato dohoda s Farkem. Více než 220 lidí přišlo o život v průběhu tohoto válečného konfliktu. To je opravdu šílené číslo. Toto je rozhodující okamžik, ve kterém by Evropská unie měla projevit plnou podporu eh, eh, prezidentovi Santosovi. Toto jsou obrovské výzvy v postkonfliktním období. Bude to vyžadovat obrovské zdroje, protože potřebujeme stabilizovat ekonomiku, potřebujeme nějakým způsobem zapojit do eh, normálního života Eh, všechny bojovníky, musíme se snažit o to, aby v této zemi panoval dlouhodobý mír, bude to vyžadovat národní usmíření na národní úrovni, tak jak se o tom zmínila paní Morgerini. A na závěr, pane předsedo, bych rád vyjádřil naději o tom, že náš parlament přijme jiné stanovisko ke Kolumbii, než to, které jsme přijali ke Venezuele. Děkuji. Děkuji. Další řečník. Eh, děkuji, pane předsedo. To není text, který bych napsal já nebo moje politická frakce, ale jsem rád, že diskutujeme o společném návrhu eh, mírového procesu v Kolumbii. Musíme být rádi eh, za to, co dosáhla kolumbijská vláda v jednáním s Farkem i přes nepříznivé okolnosti. Musíme také pogratulovat kolumbijské společnosti a musíme vyzvat eh, kolumbijskou vládu Enal, aby eh, jednali co nejdříve. Podle eh, mě je rozhodující, aby EU podpořila nejenom kolumbijský stát, ale i území regiony, aby zabezpečili mír v regionu. A já chci zdůraznit, co je Ehm, co je minimálně nepřekvapivé, že španělský stát na jedné straně podporuje mírový proces eh, v Kolumbii, za což jsem rád, ale současně není schopný v Baskicku předložit podobné usnesení. A já prosím všechny, aby se eh, obrátili na moji zemi. Je tady žádost eh, pane Choristy od pana de Grandese Pascala, modrá karta Souhlasíte s touto otázkou, prosím? Děkuji. Pan Choresty, jak má, můžete mít tu drzost porovnávat, mezi porovnávat dialog mezi demokratickým státem, který uznává chyby a silami, které dělají všechno pro eh, to, a tady nechci zacházet eh, do nějakých úvah, eh, jak chcete porovnávat teroristickou organizaci ETA s jiným mm, státem, jak, eh, kde berete tu drzost. Eh, Děkuji za otázku, to je zdravý úsledek. Jakýkoliv politický konflikt a řešení jakéhokoliv politického konfliktu eh, se dosáhne jednáním. To, co vy podporujete v Kolumbii, a já jsem rád, že to děláte v Evropě, v Irsku, tak jako to podporujete jak to podpořil Evropský parlament, ten mírový proces v Irsku, tak jsou i jiné procesy, které potřebují institucionální podporu EU a e, za, za e, implikaci i vlády. To je třeba, je to způsob, jak řešit politické konflikty. Děkuji pan Utasu na jednu minutu. Bylo důležité aby Evropský parlament vyslal jasné poselství ve prospěch mírového procesu. Já si myslím, že to udělá, je to velmi pozitivní krok. Já děkuji za slova paní Morgerini, za její úsilí na podporu tohoto procesu. Jediná věc, kterou chci říci, je, že bychom neměli zaspat na Vavřínech. Dohody se musí plnit. Je tady ještě mnoho věcí, které třeba udělat. Jde o pozemky, o vnitřní přesídlence, interní přesídlence Indiány, ženy, které trpěly počas konfliktu. To všechno jsou důležité věci. Otázka paravojenských, povojenských jednotek, jejich rozložení je rozhodující tato věc, bez nich, bez nich nebude mír. A Eh, jako další důležitá otázka ochrana eh, lidskoprávních aktivistů, kteří příliš mnoho let trpěli, kteří by měli být cílem ochrany ze strany EU. A vyzývám vás, aby EU maximálně podpořila celý mírový proces v Kolumbii a aby tento proces úspěšně skončil. Pan Kastel, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. V Kolumbii konečně se ze tmy po dlouhé cestě tunelem se e, vyjela na světlo. Nikdo nezapomene na hrůzy minulosti. Hodně otázek ale zůstává ještě nevyřešených. Například omezení svobody nebo omezení e, svobody vyznání. To, e, tyto věci se ještě um, různé entity, stejně jako očkodnění obětí, účast na politickém životě a odpovědnost um, válečných zločinců. Je rozhodující, aby se uh, Eh, neudělala amnestie za ty nejvážnější zločiny. Musíme pomáhat především občanům, venkovanům, kteří byli nejčastějšími oběťmi násilí. Je třeba, aby v Kolumbii skutečně fungoval právní stát, kde se budou respektovat politická a jiná práva všech občanů. Musíme pomoci Kolumbii mladým lidem, kteří s nadějí se dívají do budoucna. Děkuji, pan Castaldo. Pan Marias. Děkuji, pane předsedo. Poslední fáze mírového procesu mezi kolumbijskou vládou a FARC má proběhnout um, na květ, v květnu 2016. Je dohoda o kompenzaci obětí. um, podnikají se kroky směrem k odškodnění, které pokračují od roku 2013. Byli jsme svědky, eh, viděli jsme více než 220 tisíc obětí Eh, persekucí eh, opozice a eh, odborářů. Důležitý bod je kompenzace pro oběti a kroky na zastavení obchodu s drogami, pašování drog. Je to důležité pro to, aby mírový proces byl uzavřen. To znamená vyšetřování těch zmizení lidí bude potřeba vytvořit komisi, která bude Eh, se zabývat eh, událostmi občanské války a důležité je, abychom pokračovali dál, především s těmi eh, vojen, jednotky. Kamy. Děkuji. Mm, paní Morgariny, my plně respektujeme vaši práci z 250 tisíc obětí, 81% byli civilisté. A o mnohých se desetiletí nemluvilo, nejenom protože tam byla strategie neuveřejňovat informace, ale i z mnoha dalších důvodů. E, přerozdělení zodpovědnosti za mm, násilí v žádném případě to nesnižuje odpovědnost, kterou e, si každá odběť vyžaduje, jde především o spravedlnost oběti a kolumbijská společnost chtějí e, spravedlnost, nikoli beztrestnost. Nezapomínejme na to, že občanská společnost e, zatím není za jednacím stolem. Um, 91 až 98 e, obětí musíme být nároční, pokud budeme žádat o skládání účtu a odpovědnost. To platí jak pro Kolumbii, tak pro jakýkoliv jiný stát nebo zemi, kde se porušují lidská práva, e, i například i Španělsko. Děkuji. A na závěr dávám slovo paní vicepředsedkyni Evropské komise, paní Morderini. Děkuji, pane předsedo. Začnu tím, že zopakuji to, co tady někdo řekl. Zatím tam ještě nejsme. Věci vypadají nadějně, došlo k velkému kroku, historickému kroku v prosinci. Vyřešila se jedna z nejobtížnějších součástí těchto vyjednávání, a to složitým, komplikovaným, ale konstruktivním způsobem. Ale zatím tam nejsme. Proto zdůrazňuji stejně jako v úvodu debaty, že naše podpora se nezaměřuje pouze na následné kroky po dohodě a implementaci, ale v příštích týdnech a měsících se také zaměříme na to, abychom se pokusili doprovázet tato vyjednávání, podporovali je, snažili se rovněž podporovat silné vedení a vizi prezidenta Santose Snažíme se podnikat významné kroky i v tomto směru a snažíme se podporovat také zemi jako celek, to znamená celou tuto zemi v tomto procesu, to znamená jednotlivá teritoria. Sdílím to, jak tady bylo odkázáno na fakt, že je potřeba zajistit, že naše podpora se dostane až k těm dole, tedy tam, kde lidé žijí co se týká občanské společnosti a zastánců lidských práv, to jsem zmínila už ve svém úvodu, to je konkrétně role pro Evropskou unii, to všichni velmi dobře víme. A je potřeba také podporovat tuto zemi jako celek. Věřím například, že to, co jsme udělali v oblasti zřeknutí se víc, je zejména důležité, protože to ukazuje nejen podporu Evropské unie pro tento proces, a záměr podporovat implementaci procesu, ale že toto je součástí jak z něčeho většího, jinými slovy těch excelentních bilaterálních vztahů, které Evropská unie s Kolumbií má. A rovněž zdůrazňujeme, že toto probíhá v rámci ještě něčeho daleko většího, což jsou strategické vztahy mezi Evropskou unii a Jižní Amerikou a konkrétně s některými státy v Jižní Americe, se kterými se naše vztahy rozvíjejí velice pozitivně, zejména v posledním roce. Je potřeba konstatovat, že já jsem se s panem Santosem setkala čtyři nebo pětkrát v posledním roce. Naposledy to bylo v Bruselu v prosinci, kdy jsme spolu podepisovali, nebo respektive byli jsme u toho, když se podepisovala ta dohoda o zřeknutí se víz, ale pravidelně jsme se setkávali už předtím. Pokaždé, když jsme se někde míjeli, tak jsme se setkali, ať už to bylo eh, v rámci Kongres des Americas nebo na valném schromáždění. A sdělovali jsme, tedy nejprve jsme poslouchali jeho názory na to, co bychom mohli udělat, abychom lépe podpořili celý ten proces, i tedy to rozhodnutí o jmenování zvláštního vyslance, pana Gilmora který také s panem Santosem diskutoval, řekl, že by to byl dobrý signál a dobré zkušenosti pro celý proces vzhledem ke zkušenostem, jaké pan Gilmore má z severoirského mírového procesu, ale i v rámci následných prací, což je snad ještě složitější než samotný proces odsouhlasení té dohody jako takové. Dovolte mi rovněž říci, že toto podle mě a zmínili jste to i někteří z vás, příkladem toho, jaká role Evropské unie může hrát ve světě. Za prvé, je to signál toho, že naše angažmá je ceněno a to i tam, eh, kde si myslíme, že se věci odehrávají jaksi velmi daleko od nás. Naše zaměření v této dramatické chvíli je samozřejmě na naše sousedství, na naše regiony, zejména jeho východ. Eh, dejme tomu také sever a západ, protože ačkoliv to říká Italka, já jsem přesvědčena, že i naše práce v Arktidě musí být eh, významná, protože to pravděpodobně bude nová hranice celé řady událostí. Ale eh, je potřeba mít prioritu i v tom, aby náš region byl bezpečnější a stabilnější, než je teď, ale naše přidaná hodnota je velmi vysoká i na místech po celém světě, v Ázii, Jižní Americe, v Africe. Nenutně všude, ale v konkrétních případech, kde dějiny, politika, občas ekonomika, lidé, kultury navazují taková partnerství, která činí náš příspěvek cenějším, ať už pro instituce nebo lidi. A toto je jeden z těch případů, to znamená globální role Unie je právě toto. To je naše síla, je to síla našeho příspěvku k míru po světě. Vím, že to jsou slova, která eh, často říkáme, dejme tomu trošku naivně nebo s naivitou, ale ve finále nám jde právě o to, to znamená podporovat a usnadňovat eh, proces mírotvorby na celém světě. Evropská unie proto investuje do určitých modelů, jak řešit konflikty. Jak někteří z vás řekli, konflikty je daleko složitější ukončit, než, za, než začít. S tím já souhlasím. A proto je daleko rozumnější, abychom my investovali do prevence konfliktů, než abychom investovali do řešení konfliktů, které už nastaly ale existuje způsob, řekla bych evropský způsob, jak usnadnit dialog, usnadnit spolupráci, dosáhnout mediace, podporovat kompromisy. Konec konců je to součást našich vlastních dějin. Budeme o tom mluvit i e, v následné debatě o Syrii, i v té debatě potom o tenzích na Blízkém východě. Dějiny Evropy jsou dějiny staletí konfliktů, které jsme pak šířili i do světa a zatahovali jsme do našich vlastních konfliktů jiné. A to i do válek, které nakonec skončily, když jsme zjistili, že regionální spolupráce a usmíření v rámci Evropy je ta správná cesta ven. A tím jsme dospěli míru, stability a prosperity, i když čas od času na to dnes zapomínáme. To je evropský způsob řešení problému, který nabízí naději a dobré zkušenosti po celém světě. Konec konců je to role Evropské unie investovat do dobrých zkušeností, umožňovat tyto zkušenosti a jakmile nastanou, učinit z nich jevy udržitelné, trvalé, fungující. A to není nic, co bychom kdykoliv mohli brát za samozřejmé. Na závěr mi dovolte říci, že si skutečně vážím jednotnosti, kterou v této věci vykazujete v rámci této rozpravy i v rámci jistě hlasování, které podniknete. A chtěla bych říci, že jsem si naprosto jistá, že naši přátelé v Kolumbii si toho všimnou a budou si toho vážit. To jsou totiž přesně ty signály, které představují přidanou hodnotu ve složitém procesu, protože nabízí podporu, a to jak duševní, tak politickou která je v těchto složitých chvílích tak cena. Na závěr mi dovolte říci, eh, někteří z vás zmínili papeže Františka, dovolte mi zakončit eh, svůj příspěvek jeho citátem k něčemu, co je eh, také velice evropský způsob, jak pojmenovávat věci. František řekl, Noc násilí se může změnit v den bez západu slunce, v den dohody a spravedlnosti k trvalému míru. Nemůžeme si dovolit další selhání na cestě k míru a usmíření. To je, myslím, ten duch, se kterým musíme i nadále spolupracovat s našimi kolumbianskými přáteli. Víme, že cesta před námi bude obtížná a nelze ji považovat za samozřejmou, ale musíme si uvědomit, že ano, je možné tam dojít. A já jsem přesvědčena, že rok 2016 může být rokem, kdy tento konflikt konečně skončí a Kolumbie dosáhne míru. Děkuji vám. Děkuji, um, paní místo předsedkyně. Um, vy tady budete um, s náma i v další rozpravě. Mám sedm návrhů usnesení na závěr.